Takže, vysvětlení hlasování. Začneme vysvětlením ke zprávě Weizsäcker k virtuálním měnám. Paní von Stork, na minutu. Pane předsedo, jde o virtuální měny, jako je například Bitcoin. Důležité je, aby virtuální měny a technologie, která se s tím pojí, měly pozitivní dopad a tady ten potenciál je. Jsou to úspory ve výši miliard, které by mohly takto vzniknout. Ty tzv. distributed ledger jsou technologické kvantové skoky, které které umožní decentrální transakční sítě. A tento decentrální přístup znemožňuje jednu věc, a to je centrální řízení, regulace a dohled. A to je problém byrokratů, kteří potřebují regulaci, neboť regulace potřebuje centrální přístup, je bezmocná vůči jiným přístupům. A tato bezmocnost eh, se projevuje v celé zprávě. Ale my potřebujeme nové technologie, které si vystačí bez dohledu a regulace, bez byrokratů. Potřebujeme i v budoucnu takovéto technologie bez dohledu Komice a Evropské centrální banky. Byrokrati e, musí dát ruce pryč od Bitcoinu a od virtuální měny a proto jsem hlasovala proti. Děkuji mnohokrát. A slovo má nyní na jednu minutu pan Mamikins. Děkuji. Od vzniku Bitcoinu přes, před sedmi lety a vzniku dalších eh, následných virtuálních měn tato technologie získala značný vliv ve finančním odvětví i v jiných oblastech a je na místě, abychom vyhodnotili přínosy takové měny a základní principy její regulace. Virtuální měny mohou potenciálně snížit transakční náklady, a to zejména u přeshraničních převodů. Také mohou být součástí bezpečnostní architektury, a urychlit různé procesy. Děkuji. Děkuji. A nyní dostává slovo na minutu pan Polčák. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem tuto zprávu podpořil, nicméně eh, na rozdíl od eh, několika svých předřečníků chci jaksi varovat před tím, aby virtuální měny byly plně vpuštěny do finančního systému bez eh, jakési úvodní regulace

zprávě paní Ska Keller. Pan Mamikins. Děkuji. Před několika lety začala migrační krize. Od té doby Švédsko obdrželo 170 eh, tisíc žádostí o azyl to znamená na milion obyvatel, bylo asi 11 tisíc žadatelů. To je vlastně nejvyšší míra na celém světě i v porovnání se zbytkem EU. Díky rozhodnutí rady Švédsko by mělo přijmout 1300 eh, žadatelů z Řecka a eh, několik dalších tisíc z Itálie. Když ale zvážíme počty, které už eh, Švédsko přijalo, měli bychom to rozhodně zohlednit. Děkuji i já podporuji žádost Švédska sformulovanou v prosinci lenského roku, aby došlo k tomu pozastavení eh, na přijímání dalších uprchlíků na necelý rok. Švédsko přijalo přes 100 tisíc přistěhovalců, 160 tisíc tedy v roce 2014 například. A to eh, představuje obrovský tlak na švédský systém a samozřejmě i na kapacitu eh, řešit žádosti, zpracovávat eh, žádosti o azyl. Všechny Členské státy musí eh, možnost použít určitých mechanismů obrany, pokud čelí mimořádným situacím, jak je tomu i v tomto švédském případě, kdy existuje obrovský počet žadatelů a orgány tomu prostě nestačí. Děkuji. Nyní paní Koraca Bild, prosím. Já jsem velmi ráda, že parlament hlasoval velkou většinou ve prospěch eh, švédské žádosti, kdy dojde k pozastavení na um, rok um, o přijímání dalších žadatelů. Musíme připustit, že Švédsko přijedalo daleko více lidí než ostatních, než ostatní země příjmu. Čili tohle je opravdu situace mimořádná a tato eh, pauza, toto přerušení je nutné, abychom nalezli dlouhodobé řešení a abychom i nadále mohli přijímat uprchlíky, ale důstojným a lidským způsobem. Švédsko může i nadále být eh, zemí přijímající eh, uprchlíky, by to, vždy to bude země svobodná, která bude toto podporovat, ale i další státy musí vzít svůj díl od zodpovědnosti v, v rámci přemístování 28. Děkuji. A slovo dostává k, k dalšímu usnesení o transatlantických e, tocích pan Mamikins. Děkuji. Transatlantické vztahy mezi ev- tedy a toky dat mezi EU a, a um, Spojenými státy a Kanadou jsou nej, vůbec nejobjemnější na světě. Představují i významný objem z hlediska finančního. Je to 15 terabitů za sekundu. To přesahuje vůbec počet propojení s všemi dalšími regionami, regiony světa. Měli bychom také vědět, že v roce 2014 dovoz digitálních eh, služeb do Evropské unie představoval 54 celkových bilaterálních toků. To znamená, že tento aspekt je jeden z nejvýznamnějších v mm, transatlantických vztazích a proto jsem podpořil tento dokument. Myslím si, že je důležitý pro Evropskou unii jako celek. Děkuji. Tím přecházíme k další zprávě. Zpráva paní Griffin. A nejprve má slovo paní Kirten Darling. Prosím, děkuji. Energetická chudoba Eh, je tady vlastně něco, co hrozí 50 milionům Evropanů. Evropanů. Lidé mají problémy s vytápěním vlastních domovů a to je obrovský problém. V mém volebním obvodě to ovlivňuje jeden z deseti eh, domácností. Nikdo by eh, neměl zápasit s tím, že nemá topení uprostřed zimy. Já si vážím této zprávy Eh, od paní eh, Terezy Griffin. To je důležitý krok k tomu, abychom vystupňovali své úsilí eh, řešit tyto věci. Zde je potřeba opravdu celý rozsah opatření v boji proti energetické chudobě. Já také vítám posílení spotřebitelů, poskytování možností těmto spotřebitelům, aby sami se vzdálili nevhodným cenám a tarifům mě eh, děsí, že eh, poslanci za eh, Torie a UKIP volovali proti konkrétním opatřením, které by pomohly nejzranitelnějším spotřebitelům. Takto nejednáme s energetickou chudobou. Tato zpráva vymezuje jasný plán. Za to děkuji. Děkuji. Nyní zase pan Mamikins, Děkuji. Evropská unie momentálně prochází energetickou reformou a transformací, aby dospěla k účinnějšímu decentralizovanému systému založeném i na obnovitelných energiích. Naším hlavním cílem musí být zajištění stabilního a dlouhodobě udržitelného prostředí energie, která bude eh, také udržitelná a umožnit lidem, aby si mohli vyrábět svoji vlastní energii. A to zvláště v odlehlých oblastech a řídce osídlených oblastech. Je také důležité, aby si lidé byli, eh, měli možnost si zvolit své dodavatele. A myslím, že eh, bychom eh, mě mohli dlouhodobě rozbourat energetické monopoly. V některých zemích je to i nadále problém a já samozřejmě tento směr podporuji. Děkuji paní Makovej na jednu minutu. Energetický systém, ten klasický centralizovaný, to je otázka minulosti. Nyní směřujeme k systému decentralizovanému, flexibilnímu, účinnému, který vychází z obnovitelných energií. A sdělení eh, komise o nové dohodě pro spotřebitele vychází z několika pilířů lepší informování spotřebitelů, aby eh, info, spotřebovali co nejméně energie i, i, aby je to co nejméně stálo. Druhý pilíř, aby měli lepší volbu si vybrat mezi různými varianty, na, variantami například vytápění domu a za třetí zajištět maximální úroveň ochrany spotřebitele lze, je nutno definovat na unijní úrovni eh, energetickou bídu, energetickou chudobu, protože různé státy mají různé eh, podmínky a různé minimální příjmy na hlavu. A státy různě definují, co znamená rozumný náklad na energii a na vytápění. Takže musíme to eh, definovat na evropské úrovni, abychom mohli tuto dohodu uplatnit. Děkuji.

στην έκθεση της κυρίας... Ano. Nyní přecházíme ke zprávě paní Marie Areny. Chudoba z hlediska rovnosti žen a mužů. Nejprve pan Skřipek, prosím. Pan předsedající. Pane předsedo, když eh, hovoříme o chudobě žen, tak této zprávě Eh, jde o tom hledisku žen a mužů. Proč se tedy specificky zdůrazňují eh, určité potřeby eh, specifických skupin, z nich některé nejsou ještě ani pojmenovány? Je pře- nutno to řešit zejména z hlediska rozdílů v ohodnocování práce, což vede k rozdílu v příjmech a tedy nedoceňování žen, které se roky staraly o děti a závislé osoby. I tady musíme ohodnotit i neformální práci žen, specifické potřeby eh, skupin, jako jsou osamělé matky, ženy v předdůchodovém věku nebo ohrožené nezaměstnaností. Musíme hledat řešení eh, boje chudoby proti žen. Jsou neopodstatněné požadavky zdůrazňování individuální potřeb podle toho, jestli jde o heterosexuální, eh, transexuální či jiné ženy. Není to absurdní? Je škoda, že zprávy z eh, ženského výboru, místo aby řešili skutečně palčivé a ožehavé problémy žen, nám stále dokola vnucují tu agendu genderové ideologie a pod rouškou boje proti stereotypům. S tím nemohu souhlasit a proto jsem nemohl tuto zprávu podpořit. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μαμίκινς. Ano. A slovo má pan Mamikins na jednu minutu. Děkuji. Pane předsedo, 64 milionů žen a 57 milionů mužů je sužováno chudobou v Evropské unii. Počet eh, žen přesahuje, převyšuje počet mužů jsou více vystaveni sociálnímu vyloučení než muži. Ať je to jakákoliv sociální, rodina či věková skupina. Musíme zmínit tento odsouzeníhodný, odsouzeníhodnou skutečnost, že pro ženy je těžké z mnoha důvodů být profesně aktivní. Proto komise by měla co nejdříve vypracovat globální iniciativu, eh, která by právě vycházela vstříc potřebám um, matek i otců o, v, v souvislosti s jejich eh, konkrétními potřebami. Děkuji. Nyní přecházíme k další zprávě. Daniel Dalton. Zde jde o necelní překážky na jednotném trhu. Tak pan Mamikins. Liels paldies jums, eh, priekšsēdēt. Během 20 let, kdy reformujeme vnitřní trh, už tedy máme nový trh bez celních bariér. Ale necelní překážky stále existují. Je zřejmé, že je potřeba eh, eliminovat byrokraci, administrativní zátěž a musíme také zlepšit kvalitu služeb. Ve členských zemích se služby často eh, liší. Eh, například ehm, doporučené dopisy, které pošlete, přijdou někdy rychle než e-maily. Děkuji a nyní paní Makové na jednu minutu. Vznik vnitřního trhu byl umožněn existencí jednotného cíle, a to odstranění bariér obchodu. V tuto chvíli v Evropské unii existují ovšem necelní bariéry, jejichž eh, výsledkem je zátěž pro firmy, které chtějí vstoupit na trh. Teď hovořím o komplexnosti stávajícího režimu DPH, eh, různých fiskálních rozdílů a dohod eh, s nadnárodními firmami. To všechno by se dalo považovat za neodůvodněné eh, necelní bariéry, protože občan pak platí za výrobky víc, než by platit musel. Nedostatek informací, Eh, nedostatek asistence při různých postupech eh, online jsou dalším druhem netarifní bariéry, které představují eh, problém i z hlediska konkurenceschopnosti jednotlivých členských států. Odhaduje se, že dotažením vnitřního trhu prostřednictvím plného uvolnění pohybu zboží a služeb v rámci zakázek a digitální ekonomie můžeme získat až 600 miliard eur. Děkuji. A nyní... Nyní přecházíme k poslední zprávě. Lara Komi a slovo má pan Makovej. Mrs. Makovej, you didn't. Paní Makovej, nebo vy jste ne- nežádala slovo? Jestliže už nechcete slovo, paní Makovej, tak v takovém případě už nechce slovo nikdo. Takže zápis bude eh, předložen ke schválení na příštím zasedání spolu se všemi zprávami, které dnes byly odhlasovány.